buonasera a tutti. Innanzitutto saluto. Takže dobré odpoledne všem. Rád bych přivítal předsedu, pana Lamasura, předsedu rozpočtového výboru. Jak víte, čeká na společné zasedání výboru eh, rozpočtového a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Než začneme s hlasováním, rád bych udělil slovo oběma zpravodajům, paní Gresle a ostatní. Prosím. Já bych rád poděkoval všem, kteří se účastnili vypracovávání tohoto dokumentu, který dnes máme k hlasování. Rád bych poděkoval všem poslancům sekretariátu výboru a hlavně paní Gresle, Paní Gresle totiž měla zcela rozhodující vliv na to, že jsme došli ke šťastnému konci. Děkuji, říká předseda. Rádi bychom vám poděkovali, slovo má pan Gajer. Já bych rád poděkoval všem, které jmenoval pan kolega Revelíny. Současně bych rád upravil hlasovací seznam. Pozměňovací návrh 56, který jsem předložil já, ten najdete na stránce 3 úplně dole, ten byl stažen. Překvapivě se zpravodajům podařilo eh, podnítit moje úvahy, takže pozměňovací návrh 56 jsem stáhl. Děkujeme panu Gajerovi. Pokud nemá nikdo nic dalšího, tak můžeme hlasovat. Paní Gresle? Úvodní ustanovení 1, je tam pozměňovací návrh 1 pravodajů a ten také stahujeme a místo toho bychom rádi chtěli přijmout AFKO 1. Tedy AFET 1, protože je přesnější. non è, non è chiaro. Takže pozměňovací návrh 1, recital 1, takže AFET 1 místo zpravodaj 1 chceme přijmout. This uh, retirato Ah, pozměňovací návrh 1 najdete na stránce číslo 6. Dobře, takže se nám podařilo to najít a slovo má pan Galtieri. Já jsem chtěl říci, že na základě stažení pozměňovací návrhu 56 bychom chtěli jménem naší skupiny hlasovat pro pozměňovací návrh 21 což je bod 3 na hlasovacím seznamu. Kolega Gajer stáhnul pozměňovací návrh číslo 56 a my tedy budeme hlasovat pro 21 zpravodajky. Pro 21. Finite le trattative all'ultimo secondo, possiamo... Dobře, jsou tím ukončena vyjednávání v poslední minutě, do, tak začneme. Začneme tedy pozměňovacím návrhem 10, ústní pozměňovací návrh, hlasujte. Konec hlasování. Přijato 41 hlasů pro, 9 hlasů proti, jedno zdržení přijato. 11 byla stažena, jsme u 12 hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 53 hlasů pro, jeden hlas proti. Prosím. Pane předsedo, já bych rád řekl, že nemám sebou hlasovací kartičku a ta také ještě neexistuje. Pokud by to mělo být kritické, ten stav hlasu, tak bych vás poprosil, abyste můj hlas počítal, eh, když ukážu rukou. Ale normální mám sebou tu kartičku, ale dneska to nešlo. Dobře. Tak nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 13. Hlasujte. Ne. Něco k ústnímu pozměňovacímu návrhu Jedna. Pokračujeme s kompromisním pozměňovacím návrhem číslo jedna. No, cade se l'amendamento orale non è adottato. Io cosa c'ho ne, ten přeci odpadá, když nebyl přijatý ten ústní pozměňovací návrh. Eh, ano, je to tak, odpadá, pokud nebude přijat. Je to dost složité, mrzí mě to. Doufám, že mě Bůh uchrání toho, abych ještě někdy pracovala na takovém tématu. No jo, to se stává, je to velmi složité. Takže máme zde pozměňovací návrh číslo 3, 13, hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 51 hlasů pro, 8 hlasů proti. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 50. Hlasujte nyní.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 Konec hlasování. Přijato 55 hlasů pro, 2 hlasy proti. Nyní pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 51 hlasů pro, 9 hlasů proti. Pozměňovací návrh 53. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 31 hlasů pro, 29 proti. No, no, a posto. Adesso l'altro, eh, l'emendamento successivo cade perché il 53... Další pozměňovací návrh odpadá, 53 byla přijata a tím se dostáváme ke kompromisu 2 a kompromisu 7. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 57 hlasů pro, 1 hlas proti, 2 je zdržení. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 19 ústním pozměňovacím návrhem číslo 3. Skupina S a D by chtěla oddělené hlasování, první část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 59 hlasů pro, 2 hlasy proti. Část 2. Hlasujte. Konec hlasování. A za EPP tady máme o jednoho člověka navíc. Dobře, teď je to v pořádku, konec hlasování. Přijato 31 hlasů pro, 30 proti. Další pozměňovací návrh odpadá, nebo to tak není? Dobře, takže o 55 hlasovat nebudeme. A dále DV1, zahajuji hlasování. Tak právě jsem se doslechla, že jedničku jste stáhli, takže dobře, je to v pořádku. Paní Gresle, prosím vás, nemaťte nás, už tak je to dost složité, takže zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto 57 hlasy, dva hlasy byly pro a jedno zdržení. Pozměňovací návrh 20, ústní pozměňovací návrh číslo 4, hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 59 hlasů pro, 2 hlasy proti. Tak dále zde máme dvanáctku. Al 21, mi dicono che è caduto. Quindi emendamento 21, la votazione. Ne, 21. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 52 hlasy pro, 9 hlasů proti. Dále 56 byla stažena. A tím se dostáváme ke kompromisu 3. Skupina SAD by ráda hlasování ve třech částech, takže první část hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 58 hlasů pro, jeden hlas proti, jedno zdržení, část 2. Hlasujte nyní. Konec hlasování. EPP má pořád o jednoho člověka navíc. Teď je to v pořádku, dobře. Výsledek 34 hlasů pro, 25 hlasů proti, jedno zdržení. Přijato. Část 3 hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 31 hlasů pro, 29 proti, jedno zdržení. Dobře, dále 23 byla vyškrtnuta. Nebo ne? Dobře, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 23. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 36 hlasů pro, 24 proti, jedno zdržení. Pozměňovací návrh 24, hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh číslo 58, hlasujte. Padesát osmička odpadá. Ano, je to tak, 58 odpadá. Dobře. Dobře, takže odpadá. Dále zde máme kompromis číslo 4. I zde budeme hlasovat ve dvou částech. Část 1 hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. 59 hlasů pro. Nyní se dostáváme k druhé části. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Zamítnuto 31 hlasů proti, 30 hlasů pro a jedno zdržení. Dále pozměňovací návrh 26. Hlasujte. Prosím, já bych se ráda zeptala, kolik členů EPP hlasovalo o druhé části kompromisu 4. Aha, to bylo bez kartičky, dobře. To byl jeden z klíčových pozměňovacích návrhů, proto se ptám. Okay. Okay. Andiamo avanti, dai. Emendamento 26. Come no? Al microfono. Sì, sì, come no. Giustamente eh, la, la, la capogruppo chiede eh, Máme před sebou otázku, jestli hlasovala celá EPP, protože když jste řekl, že je nás tady o jednoho více, tak jeden kolega s námi nehlasoval. A já bych jen rád řekl, říká předseda, když vás hlasuje příliš mnoho, tak to není možno. Když je tady o jednoho méně, tak to problém není. Pokud někdo usnul, tak zkrátka usnul. Nemůžeme hlasování opakovat, už je uzavřené. Leda, že by se tady objevil někdo, kdo by řekl, že nehlasoval. Pane předsedo, já bych rád řekl, že jsem vás informoval o tom, že u sebe nemám hlasovací kartičku a celou dobu tady sedím. A když jste předtím řekl, že jeden eh, kolega eh, musí odevzdat svůj hlas, že je nás tady o jednoho víc, tak ten kolega odešel. Takže celou dobu tady jsme, celou dobu dáváme jasně najevo, jak hlasuji. Proto tedy paní kolegyně Gressle tu otázku položila právem. Navrhuji, abychom toto hlasování zopakovali. tak eh, v tom případě tady máme problém. Vy zvedáte ruku, to znamená, že na počítači nevidíme, jestli máte ohlas více nebo ohlas méně. To je ten problém, který máme. Proto by bylo skvělé, kdybychom všichni hlasovali hlasovacími kartičkami. A když ji někdo nemá s sebou, tak je to problém, protože musíme vždy prověřit, kolik v jednotlivé skupině hlasovalo poslanců a jestli byl ten jejich počet překročen a nebo ne. Takže i, kdyby, i kdybychom jeden hlas připočetli, tak ten pozměňovací návrh neprošel, ano? Jinak by přece byly o dva hlasy víc, potom by mohl projít. Pokud chceš toto hlasování zopakovat, tak je to to nejjednodušší řešení. Já ty jako předseda máš tu možnost zopakovat hlasování. Dobře, takže pozměňovací návrh 26 hlasujeme. Konec hlasování. pět hlasů pro, přijato. Dále šedesátka odpadá. Ne, další odpadá šedesátka o té hlasujeme nyní. Konec hlasování. Zamítnuto 36 hlasy. Dále Deve, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 40 hlasy. Číslo 27, hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 37 hlasy. Dále číslo 28, hlasujte. Konec hlasování. Přijato 55 hlasy. Pozměňovací návrh číslo 61, hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Číslo 29, hlasujte nyní. Hlasování. Přijato. Dále návrh číslo 30, hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 36, 36 hlasy. Úvodní ustanovení 31. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto 850 hlasy. Dále pozměňovací návrh AFETu. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Jednička byla stažena. A tím se dostáváme ke kompromisu, ke kompromisu 5. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 33. Hlasujte nyní. Ne, ne, ne, omlouvám se, kompromis 6. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme ke kompromisu 7. Hlasujte nyní. Ano, to už jsme dělali. 8, la votazione aperta. Takže kompromis 8, hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu číslo 5. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Kompromis číslo 9. Hlasujte nyní. Votazione chiusa. Končím hlasování. Přijato. Passiamo adesso all'emendamento 39. Nyní pozměňovací návrh 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, EPP má jednoho navíc. Takže jeden musí z hlasování vystoupit. Je to v pořádku. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30 pro, 32 proti. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 42 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 43 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Avko 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh AVKO 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další odpadá, takže pozměňovací návrh 9, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 49, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59 hlasů proti, 3, eh, pro, 3 proti. Nyní budeme hlasovat o usnesení v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53 hlasů pro, 3 hlasy proti. Oui, monsieur le président, merci. Vážený pane předsedo, rád bych vám poděkoval a zároveň i našim zpravodajům. Pokud je o výsledky, je jasné, že budeme v kontaktu, to znamená všichni, zpravodajové komise, eh, my tak, abychom měli skutečně jenom to jediné čtení, abychom se snažili využít této zprávy jakožto základ, tak aby obě dvě instituce dosáhly dohody společně. Se prendiamo posto continuiamo la riunione della commissione. Grazie. Prosím, usaďte se, budeme pokračovat v zasedání výboru. Allora, devo informare delle adozioni delle decisioni, scusate. Rád bych vás informoval o rozhodnutí koordinátorů. Poprosím vás, abyste se sklidnili. Okay. Allora, Chtěl bych vás informovat o výsledcích schůze koordinátorů ve Štrasburku na začátku září. Především o postupu, pokud jde o jmenování zpravodajů. Pokud jde o účetní dvůr, a byl jmenován pan Orgen, z SAD, zvláštní zpráva číslo 10 za EPP, a bude mít, EPP bude mít na starost zvláštní zprávu týkající se opatření Evropské unie, dále Iveru Kalfin z SAD, bude mít na starost další zvláštní zprávu, Elizabeth Köstinger z EPP bude mít na starost další zvláštní zprávu účetního dvora a výroční zprávu o boj proti, o boj proti podvodům a ochranu finančních zájmů. A tato zpráva bude také přidělena. A tato zpráva bude automaticky schválena, ale konference předsedů výboru musí být o tomto postupu ještě informována. Pane předsedo, jenom ještě k tomu, co jste právě řekl. Na schůzi koordinátorů jsme také hovořili o časovém rámci pro absolutoriu pro komisi za rok 2009. Kolegyně Gressle řekla, že vedle eh, komisu komisařů, které jsou na seznamu, bude ještě Andor, Hán a Cološ a ještě čtvrtý komisař, který by měl mm, mít na starost eh, eh, vnější záležitosti a já bych doporučil komisaře Píbalk se kolegyně Gressle s tím souhlasila, protože ehm, Evropský ehm, fond pro rozvoj je zcela zásadní, takže já navrhuji Píbalkse a navrhuji, aby se to projednávalo v prosinci. Doufám, že s tím kolegyně Gressle souhlasí. Já bych chtěla jenom poukázat na to, že jsme právě hovořil, jsme právě hlasovali také o tom, že Evropský eh, fond pro rozvoj bude podléhat rozpočtu EU. Děkuji. K této zprávě byly rovněž jmenováni zpravodaji INY, absolutorium za rok 2009, zpráva z vlastní iniciativy o agenturách a absolutoriu pro rok 2009. Ko- koordinátoři Zároveň se rozhodli, že bude vypracována zpráva týkající se fondů v oblasti boje proti podvodům v kandidátských zemích. Rozhodli jsme se, že nezaujmeme stanovisko, ale že bude vypracován jiný dokument. Zároveň pošleme dopis předsedovi Buskovi aby o tom byl informován komisař. Dále jsme hovořili o delegacích a slyšeních pro rok 2011. Na konci října tohoto roku bude ještě mise do Itálie, poté a program ještě blokovaných, potom slyšení o blokovaných tématech v radě Dále absolutorium. 2009 propone di avere una discussione sulla comunicazione la... To znamená 2009 absolutorium zpravodaj navrhuje diskuzi ohledně důležitosti nebo naopak nepotřebnosti eh, těch dodatečných kroků a předpokládáme, že asi 15.11. by k tomu mohlo dojít. Dále je to výbor nových ředitelů pro OLAV, koordinátoři rovněž přijali požadavek ze strany socialistů, je to zvláštní zpráva o využívání našich fondů v oblasti civilní ochrany pro rok 2010 a rovněž ohledně situace nebo koordinátoři se rozhodli zorganizovat eh, i s generálním sekretariátem rady setkání nebo že na základě žádosti, kterou nám předložili, to znamená debatu Mm, ohledně poskytování nebo ohledně postupů, které se týkají poskytování absolutoria. Další záležitost na schůzce koordinátorů, která proběhla dneska ráno, bylo rozhodnuto následující. Byly to delegace a slyšení, které v podstatě už jsme pozastavili pro rok 2011. Budeme mít ovšem tři delegace které zorganizujeme v roce 2011. To bude Maďarsko, Kosovo, Makedonie a Francie. Ovšem to bude až po dubnu a poté na začátku roku 2012 to bude vyslání naší delegace do Itálie. Pokud o rok 2011, připravujeme čtyři slyšení. Jedna je to reforma účetního dvora a jejich a vztahy mezi účetním dvorem a ostatními kontrolními orgány. To znamená, jakým způsobem zlepšit mechanismy navrácení finančních prostředků, špatně vynaložených finančních prostředků. A především nám šlo o decentralizované agentury pro rok 2008. Dále to bylo účinné využívání fondu Evropského společenství v oblasti využívání nebo zpravování těchto fondů komisí, především s ohledem na obnovitelné zdroje a poté to bude rovněž, rovněž pravidla, která jsou, nebo mm, služební řád, který aplikujeme na eh, úředníky Evropské unie a otázky, které se dotýkají informátorů, takzvaných whistleblowers. Dále to budou slyšení, která nás čekají pro kandidáty na ředitele OLAFu. Zde očekáváme podobný postup, který už jsme využili i v roce 2005 po hlasování, po dnešním hlasování našem společném hlasování mezi dvěma výbory jsme požádali eh, paní, Lil, paní Gressler, aby se zúčastnila jednání s radou na základě těch pozměňovacích návrhů, které jsme schválili v rámci našeho hlasování. Chtěli bychom dosáhnout, jak již bylo řečeno panem předsedou, dohody v prvním čtení před plenárkou. Tohle to je harmonogram pro rok 2009, pro um, udělení absolutoria. Spravodajem je pan Itala. Přijali jsme zde um, zprávu, která se bude dotýkat absolutoria pro Evropský parlament a plánujeme 25. nebo 26. října schůzku. Náš sekretariát se ještě bude tím zabývat, abychom pokračovali v diskuzi ohledně absolutoria pro 2009 generálního tajemníka. 13. ledna 2011 zveme do našeho výboru. Pokud jde o Afganistán, problém, který zde přetrvával s výborem AFED, už jsme vyřešili, ovšem výbor pro rozvoj by měl připravit v tomto ohledu stanovisko, mm, ovšem ne na základě článku 50. Potvrdili jsme i e, schůzku nebo setkání v Itálii, které nás čeká 26. až 28. října a dále je to observatoř e, Um, pro novinářů, no, které, kteří by se rovněž chtěli zúčastnit této schůzky, která nás čeká v Itálii. Pokud jde o OLAF a rozprávu s OLAFem, očekáváme, že se zapojí i komise, ovšem, že komise na základě zkráceného legislativního postupu budeme moci dosáhnout dohody v prvním čtení 9.11. Nás čeká schůzka na, které, na kterou dorazí i pan Balf, předseda výboru pro, mm, pro penzijní fondy. A nyní už nás čeká zase náš dnešní program. Dostáváme se k bodu číslo 22. Je to speciální zvláštní zpráva 15 lomeno 2000. 9, která se dotýká pomoci EU prováděné organizacemi OSN, proces rozhodování a monitorování. Spravodajkou je paní Gressle, které rovnou dávám, rovnou dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala panu Pinksnovi a z účetního dvora, ale také sekretariátu výboru pro rozpočtovou kontrolu. Této zprávě totiž předcházela rozsáhlá práce s tehdejším předsedou výboru pro rozpočtovou kontrolu a na té pracovala mini delegace, které jsem se také uči, uh, účastnila. Navštívili jsme New York a v Organizaci spojených národů jsme tuto otázku diskutovali. Uh, Pokusila jsem se některé z našich výsledků našich cest a také se výsledků zprávy komise, pardon, zprávy účetního dvora nějakým způsobem zhrnout. To, eh, co jsme totiž vždy cítili, nám Evropský účetní dvor, dvůr potvrdil. A sice, že máme jen částečný vhled do používání prostředků z fondů. To jsme viděli také v New Yorku. Že jsme máme poněkud potíže s tím, abychom zjistili, co se opravdu děje s našimi finančními prostředky. Že samozřejmě ehm, máme k dispozici brožury od různých agentur Organizace spojených národů, ale eh, že v podstatě podle našeho účetnictví eh, nemáme zodpovědnosti vůči prostředkům, které eh, utrácíme, nejsou, eh, není naše účetnictví srovnatelné s tím, co má Organizace spojených národů. Eh, chci se nyní omezit na několik bodů, učinit několik doporučení, ty sebou vezmu do toho vyjednávání o finančním nařízení. Potřebujeme jasná pravidla pro multi-donor trust funds a Komise tuto možnost samozřejmě už má, ale v současné chvíli ji ještě nevyužívá. E, například jde o to, že například v Kosovu, kde Evropané jsou velkými pláci, například, že v této oblasti musíme e, tyto fondy opatřit zjednodušenými pravidly. Současná stávající pravidla jsou zatím velmi komplikovaná. E, bylo nám také líto, že účetní dvůr tyto úvahy nezapracoval do svých vlastních doporučení. Proto bych ráda vyzvala účetní dvůr k tomu, aby to udělal a sdělil nám své vlastní zkušenosti. Dále jsme přesvědčeni o tom, že bez výrazného pokroku v reformě Spojených národů bychom se měli zamyslet nad tím, jestli se tohoto systému budeme vůbec účastnit. Způsob, jakým se tam zachází s účetnictvím a s penězmi, ten nás šokoval. A já bych vám ráda také řekla příklad Kosova, o kterém zde hovořím. Došlo k misi, jmenovala se ITF, byla zřízena vyšetřovací komise eh, OLAFu, francouzského ministerstva financí a finančního oddělení Spojených národů. A tato se zabývala eh, vynakládání finančních prostředků v komise eh, v Kosově. Máme k dispozici podklady a vyšetřovací zprávy, na které se nyní můžeme podrobně podívat. A když nyní vidíme, co naše členské státy, jak se naložilo s těmi prostředky, které byly vloženy do Spojených národů, tak je to skandální. Musíme vědět, že na základě těchto podvodných eh, případů eh, OSN vůbec eh, nijak nepotrestala tyto činy. Došlo tam ke spoustě podvodů, ale došlo tam také k různým eh, případům například sexuálního harašení. Eh, jedná se o muslimskou eh, zemi. A my máme informace o tom, že zodpovědní úředníci OSN mm, nutí ženy k sexuálním vztahům Vidíme také, že tito zaměstnanci hlásají po celém světě ochranu lidských práv, ale potom také vidíme tady tu skutečnost, že zkrátka, když se o takovém příkladu dozví, eh, odloží to někam na hromádku. Měli jsme k dispozici tyto všechny eh, dokumenty a jeli jsme s nimi do New Yorku. A já jsem nikdy netušila, že bude možné nereagovat na to, nedělat nic, neudělali nic dodnes, i když se pokoušíme toto téma zviditelnit. A účastnila jsem se i toho zasedání s panem Lansdorfem, i Chaci Markakisem a vždy tam o něčem takovém začnu hovořit. Myslím, že je tedy důležitá ta otázka, co dělá OSN, nakolik je ta reforma OSN nějak inter, interní a nakolik to tedy můžeme očekávat. Myslím, že to je velmi důležité. Generální ředitel Rišel je teď opět s námi a my jsme o tom hovořili také na koordinátorech. Když budeme připuštěni jako pozorovatelé do OSN a prohrajeme eh, 61 hlasy proti 670 hlasům, Přehlasují nás eh, státy AKT, kterým vlastně dáváme peníze, ale pokud paní Eštová z toho nevyvozuje žádné důsledky, tak nerozumím už vůbec ničemu. Takže máme tady tu otázku OSN a ty široké souvislosti. Také vím, že existují eh, země, které Například Palestina může být vděčná, že jsou tam vůbec utráceny eh, naše prostředky. Ráda bych ale položila otázku komisi jaký je současný stav, jestli došlo k pokrokům, jestli je možnost nahlížet do dokumentů OSN a zjistit, co se děje s našimi prostředky. Komise sama toto právo nemá. Dívali jsme se na výroční zprávu a opět postrádáme tu obvyklou rezervu. Myslím, že tuto otázku už zde máme několik let. Znovu tuto otázku kladu a ráda bych slyšela odpověď Myslím, že tu otázku finančního nařízení musíme prodiskutovat ještě někdy. Ráda bych také slyšela od komise a od účetního dvora, jaké změny by rádi viděli v tom finančním nařízení. To jsou tady poznámky z mé strany. Děkuji. Grazie. No. Mnohokrát děkuji. Nejdříve účetní dvůr, nebo vy? Než dostane slovo pan Kajer, chtěl bych předat slovo panu Karlovi Pinkstnovi z eh, účetního dvora. Prosím. Prezident. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, nejprve dovolte, abych využil této příležitosti abych poděkoval paní Gresle, vaší zpravodajce, protože opravdu já osobně i mý spolupracovníci jsme s velikým potěšením si přečetli její pracovní dokument. Já si myslím, že tento pracovní dokument velice šikovně schrnul všechna, všechny naše výsledky, které jsme udělali i my v účetním dvoře, pokud jde o využívání těchto prostředků prostřednictvím OZN, čili opravdu by velice rád poděkoval, protože zpravodajka odvedla úžasnou práci, kritickou práci, to je samozřejmě, to se očekává od poslankyně Evropského parlamentu, ale zároveň si myslím, že paní Gresle odvedla opravdu úžasný kus práce. Další věc. Já chápu, chápu ten kritický pohled, ten kritický pohled vůči OSN. Nevím, zda už to zde zaznělo, ovšem podobně jako vy a před vámi, i my jsme navštívili New York. I my jsme byli v New Yorku s mým šéfem kabinetu. Nyní je to náš ředitel, který je odpovědný za externí politiky Evropské unie, pan Fradjur. Účetní dvůr, my bychom za účetní dvůr možná spíš takovým, mm, možná protože my nejsme politickou institucí, tak bych chtěl spíše být velice, velice opatrný v tom, co vám řeknu. Všem ten pocit, ten pocit, který jsme měli, z té naší návštěvy se je velice podobný pocitům vás, europoslanců, u vaší návštěvy, čili opravdu mohu říci, že chápu vaše pocity, chápu vše, co zde zaznělo. Dovolíte-li, pane předsedo, velice stručně, opravdu velice stručně, mm, něco k tomu našemu dokumentu, velice stručně, protože já osobně opravdu a to již zde zaznělo, paní Gresle odvedla velice dobrý kus práce a předpokládám, že poslanci poslankyně měli možnost se podívat na naši zprávu a rovněž na ten pracovní dokument paní Gresle, čili dovolíte-li, tak opravdu velice, velice stručně. Ovšem nejprve předtím, než se o tom se zmíním, bych vám rád řekl, že v podstatě je to taková první část auditu. Je to i první část auditu a zde odpovídáme na dva konkrétní dotazy. My se snažíme, jak se finalizovat ten druhý audit o OSN. Mohu vám říci, že již proběhla první diskuze u nás eh, minulý týden ta rozprava pokračuje, čili pokud vím, tak ta druhá zpráva ohledně celé problematiky. Tato druhá zpráva by měla být připravená, finalizována, řekněme, do dvou, do tří měsíců. Čili u nás, teda už jsem, my jsme, my teda samozřejmě u nás na účetním dvoře to dopracujeme, tuto zprávu. Pokud jde o vaši zprávu, paní Kresla. Hovoříte o Kosovu, hovoříte zde o auditu, to znamená ty dvě otázky, hlavní otázky auditu, které jsme si položili. V naší zprávě nehovoříme o Kosovu, nicméně mohu vám říci, protože bych rád informoval vážené poslance vašeho výboru o tom, že každý rok hovoříme o tématech, které jsme si stanovili pro příští rok a jedním z těchto témat je konkrétně Kosovo, čili ano, proběhne i audit ohledně využívání prostředků pro tuto zemi, protože víme, že Evropský parlament, že zde je i ve vašem výboru zájem o tuto oblast. Dále pokud jde o finanční nařízení, i u nás Půčetní dvoře probíhá rozsáhlá diskuze. Nemohu vám ještě poskytnout nějaké konkrétnější informace, ovšem mohu již informovat o tom, že momentálně probíhá diskuze. A nyní pokud jde o ten samotný audit, my jsme si položili dvě otázky. První otázka. První otázka znala, zda, když se komise rozhodne, že bude spolupracovat s OSN, zda dochází k určitému rozhodování, nebo zda využívá určitá konkrétní kritéria, zda se dívá na ty možné výhody i nevýhody takového vztahu či takové spolupráce, pokud jde o rychlost využití, kvalitu, přítomnost v terénu. Čili to znamená, že pokud Evropská unie, nebo řekněme, pokud komise pracuje s OSN, tak samozřejmě, že taková spolupráce sebou přináší výhody, ale i nevýhody. A ta otázka, kterou jsme si položili v rámci tohoto auditu, zněla následujícím způsobem. Zda, zda takové hodnocení provádí komise. Odpověď zní ne. Čili ty výhody a nevýhody takového vztahu komise pracuje s OSN, čili taková tabulka, řekněme, výhod a nevýhod, ta není připravena. Co podle našeho názoru by mělo být připraveno? Z právního i strategického hlediska. Druhá otázka. Druhá otázka, kterou jsme si položili, je otázka týkající se monitoringu, sledování. Čili otázka zněla, zda to monitorování poskytuje dostatečné množství informací, které by umožnily kvalitně zjistit, zda cíle byly splněny a které by nám zároveň poskytly dostatek dat o finančních postupech. Odpověď u této druhé otázky je podle našeho názoru rovněž ne. A nyní, jestli dovolíte, velice rychle k té první otázce. U první otázky Závěry účetního dvora jsou následující. Evropská komise nevyužívá. A to bych řekl tak opravdu zjednodušeně, nevyužívá žádné praktické kritéř, žádná praktická rozhodnutí ve svém rozhodování, zda bude, za přistoupí či nepřistoupí ke spolupráci s OSN. Čili z této zprávy velice jasně vyplývá to, že Evropská komise předtím, než dospěje k takovému rozhodnutí, čili spolupracovat či nespolupracovat s nějakou organizací OSN. Já už jsem se tam zmínil no, o tom, my tam velice jasně hovoříme na vší zprávě o tom, že komise nepřipraví informace o tom, zda to bude výhodný či nevýhodný svazek a spolupráce. To znamená, že ten výběr těchto organizací OSN není založen na jasném důkaze o tom, že tato spolupráce byla neefektivnější a neúčinnější než jakákoliv jiná, nebo účinnější než jakákoliv jiná spolupráce nebo jiný způsob. Čili, jak už se o tom zmínila i zpravodajka, toto představuje rozsáhlé manévrovací pole pro další politickou diskuzi. Čili pokud komise chce spolupracovat s OSN, tak by měla prokázat velice jasně a dokázat, že právě tato spolupráce je tím nejlepším a nejúčinnějším nástrojem. A nyní ta druhá otázka systémy pro monitorování pomoci, které se využívají prostřednictvím OSN, jsou nedostatečné. Čili je zde samozřejmě určitý rozdíl mezi Europe Aid a DG ECHO pro humanitární pomoc, to ve zprávě rovněž naleznete. Čili to první, ta první úkol, který by měla komise provést, je taková analýza těch pilířů přesně v souladu s finančním nařízením. To znamená, komise se zabývá účetnictvím, interními kontrolami, externími výstupy, zada, různými zakázkami a tak dále. Čili komise si provede monitorování v terénu, verifikační mise, rovněž spoléhá na zprávy, které poskytne OZN. E Ovšem, naše závěry, závěry soudu, jsou takové, že komisi se prozatím ještě nepovedlo získat dostatečné informace, vytáhnout ty informace z těchto zpráv OSN. A to mě přivádí k další otázce. Jakmile je zde nějaká doplňková, nebo máme zde informace doplňkového charakteru, ptáme se, zdá jsou dostatečné tyto informace. A naše odpověď rovněž ní ne. Podíváme-li se na zprávy OSN, obecně můžeme říct, že tyto zprávy jsou obecného charakteru, nehovoří se zde o problémech, velice často jsou to opožděné zprávy, které neposkytují adekvátní informace ani o výsledcích, dosažených výsledcích jednotlivých projektů. Čili opravdu je zde, o mm, otvírá se zde veliké pole pro kritiku způsobu, kterým OSN provádí monitorování. Dále panel externích auditorů, to je pouze kratičká poznámka. To znamená to právo komise verifikovat či kontrolovat výdaje. Panel těchto odborníků tvrdí, že jejich vlastní auditní postupy jsou dostačující ovšem neposkytuje komisi dostatečné důkazy o tom, že tyto, že tyto procedury opravdu fungují v praxi řádně. My, jakožto účetní dvůr, my jsme rovněž zaznamenali problémy při získávání informací ze strany organizací OSN. Čili to získávání těch, pro, těch informací nebo ten problém přetrvává. I zde vidím možnost další rozpravy. A na závěr, velice rychle, několik doporučení, se kterými účetní dvůr přišel. To je kapitola 4 naší zprávy. My bychom chtěli, aby komise přicházela a, a realizovala, aby vytvořila a realizovala určité praktické hlavní směry které by vytvoří takový robustní rozhodovací systém. A pokud je o to monitorování, komise by měla zajistit, aby se zabývala i výsledky a dopadem jednotlivých projektů. Zároveň, aby zajistila to, že jejich monitorování v terénu poskytuje dostatečné pokrytí a monitorování. Komise by rovněž měla proskomat možnosti eh, hm, spolehání se na auditní výsledky OSN e a zároveň, pokud by došlo k jakýmkoliv problémům eh, ohledně eh, mm, informací, aby všechny tyto záležitosti byly vyřešeny co možná nejrychleji. To jsou podle mého názoru klíčové problémy, je to možná spojeno i s jakousi mentalitou OSN. My samozřejmě všichni máme OSN velice rádi, ovšem No, Řekl bych, že je to trochu i problém určitého přístupu ze strany pracovníků OSN, a by už jste se o tom rovněž zmínili. Ale chceme, aby se komise podívala na jiné možnosti spolupráce s OSN, tak aby se zúraznila výkonnost, ty výstupy. A tím se dostávám k tomu, co řekla paní zpravodajka. Ano, ta teda by komise měla pokračovat v spolupráci s OSN a pokud odpověď zní ano, tak jakým způsobem, jak? Já osobně si myslím, že v té zprávě účetního dvora, pokud se na ní podíváte podrobně, jistě asi my tam máme uvedené, uvedené jména všech těch institucí které, a agentur, které spadají do rodiny OSN. Ovšem, ten náš audit eh, můžete tam velice jasně zjistit, a já už jsem se o tom zmínil na začátku, i když jsme to řekli takovým mírnějším hlasem, přece jenom jsme nesmírně kritičtí, pokud jde o spolupráci mezi komisí a OSN a ohledně způsobu, kolik těch, myslím, že hm, těch téměř miliarda euro, to v posledních pěti letech vlastně bylo dvojnásobné navýšení, čili my máme veliké pochybnosti o tom, zda je to využíváno tím správným způsobem. Je to, jak už se o tom zmínila paní Gresslerová, předmětem do diskuse s parlamentem, s komisí, spíše než um, nějaká diskuse s námi z účetního dvora. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Uh, eh, honorable Geir. Děkujeme, pan Gajer. Pane předsedo, Potom eh, po těch jasných slovech, co zazněly, možná bychom si mohli vyslechnout komisi. Já se potom přidám. Děkuji, předávám slovo komisi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Zdá se, že když hovoříme o OSN, často se dostaneme k obdivu. My skutečně si vážíme té zprávy, kterou eh, zde máme, vážíme si, vážíme si zprávy účetního dvora z roku 2009 a rovněž eh, si vážíme toho, jakým způsobem paní zpravodajka Gressle přistoupila k této otázce. My se domníváme, že problémy, které jsou zde identifikovány, jsou velmi relevantní a vedly k okamžité reakci. My jsme nečekali na tuto schůzku eh, předtím, než jsme začali jednat. K tomu se ještě vrátím. Ale nejdříve bych chtěl trochu vysvětlit kontext. Jaké je prostředí, ve kterém pracujeme? Musíme pracovat eh, s byrokratickými komplexy, které mají vlastní pravidla fungování. Existuje ňorská realita, bruselská realita. Já nechci nikoho obvinovat, ale někdy kroky některých aktérů jsou nekonzistentní. Naše členské státy a zástupci členských států eh, zde někdy říkají, eh, nedůvěřujte OSN, jeďte do New Yorku a sami se podívejte, co se děje. A ty stejné členské státy, a které jsou v OSN v New Yorku, a říkají, v žádném případě nemůžete eh, přikládat velkou důležitost této zprávě. My máme vlastní účetní systém a do něho se nenecháme mluvit. V této velice problematické situaci musíme jednat a musíme se snažit eh, nalézt cestu s ohledem na dvojí pravidla. Naše změna finančního nařízení by Eh, vylepšila bruselskou skutečnost, ale bruselská skutečnost není něco, co bychom mohli implementovat v New Yorku. Eh, takže musíme mít na paměti tyto dvě skupiny pravidel a musíme se je snažit nějak spojit. Jsou dva důvody, proč hledat partnerství na úrovni OSN. Většinou eh, se jedná o svěřenecké fondy více dárců. Jedná se o něco, co nedefinujeme konkrétně my, ale co je um, řešeno na vyšší úrovni. Často se tedy rozhodujeme eh, pro svěřenecké fondy a poté musíme respektovat pravidla těchto fondů. Můžeme hovořit s OSN, a pokud jde o potravinovou pomoc, parlament nám dal dostatek mandátu, pro to, abychom vedli skutečně tvrdou diskusi s OSN a abychom požadovali od OSN, aby všechny organizace provedly analýzy zemí s ohledem na potravinovou bezpečnost, tak abychom mohli mít jednotný plán. A to v každém případě pomehlo také OSN, aby implementovala politiku jednotné OSN, protože OSN je velice fragmentovaná na jednotlivé fondy. Ale je zde mnoho důvodů pro spolupráci, především v situacích, kde tradiční spolupráce, kterou máme, je přerušena kvůli krizím. Ehm, OSN je velice efektivní v situacích po krizích, po konfliktech, při obnově dané země neutralita OSN je důležitým argumentem pro spolupráci s touto institucí. Díky spolupráci můžeme přispívat k velkým iniciativám, můžeme se účastnit těchto iniciativ eh, finančně a můžeme se také účastnit řízení. A já si myslím, že to je velice důležité také pro postoj Evropy a pro viditelnost Evropy. Neznamená to, že bychom byli nějak spokojení se status quo. Existují problémy ve spolupráci s OSN, to je pravda. Ale myslím si, že už spolupracujeme dlouho, už spolupracujeme čtyři roky a snažíme se zlepšovat situaci. Máme více než jedno setkání ročně, abychom se snažili nějak harmonizovat naše programy a naše výsledky. Jenom dva příklady k tomuto tématu. Například otázka viditelnosti. Nyní máme společné pokyny a kontrolujeme implementaci těchto pokynů. Takže ve chvíli, kdy se používají evropské prostředky, existují instrukce, které e, říkají, jak mají být používány, aby všichni věděli, že se používají evropské peníze. Zároveň jsme zpřísnili pravidla a zlepšili finanční vykazování ze strany OSN. A na základě kontaktů s OSN budeme aktualizovat pokyny pro finanční vykazování a to bude letos. Takže dojde k druhému zpřísnění pravidel. Než poskytneme finanční prostředky mezinárodním organizacím, vždy kontrolujeme postupy týkající se finančních kontrol. Máme systém několika pilířů který vychází z finančního nařízení Evropské unie. Ten se aplikuje zcela přísně a nejenom jednorázově. Pravidelně kontrolujeme, jestli tento systém funguje. Máme právo kontrolovat také v terénu, jestli eh, finance, které jsme poskytli, jsou využívány podle našich pokynů. V dubnu 2009 eh, jsme se shodli na eh, verifikačních opatřeních, které můžeme používat. Někdy samozřejmě existují problémy s přístupem. To je smutné. Hovořili jsme o tom opakovaně z OSN, ale tak jak je tomu u každého složitého systému, existují nejrůznější instrukce, eh, které se rozesílají, ale eh, často je eh, ty příslušné osoby jenom založí a nepřečtou si je a neuvědomí si je, že je to důležité a zásadní. Takže my se snažíme tahat za ty správné nitky v New Yorku ve chvíli, kdy nemáme dostatečný přístup a během několika hodin se nám většinou podaří přístup získat. Takže zlepšili jsme spolupráci s New Yorkem a to pomohlo mnoha věcem. Jak eh, řekl pan Pinkston z účetního dvora, argumenty pro spolupráci s OSN nebyly v minulosti vždy explicitně zmíněny. V červnu 2009 jsem interně vydal instrukce, že žádné financování, žádný návrh financování už nebude diskutován či přijat, pokud nebude existovat explicitní důvod pro spolupráci s touto mezinárodní organizací. Obdrželi jsme závazek od OSN během letošního, eh, letošní výroční schůze, že budeme mít souhrné výsledky eh, zprávy o vnitřním auditu. A to je pro ně trochu problematické, ale tuto dohodu máme, dosáhli jsme ji a abych tak řekl, očekáváme, na, očekáváme tu první zprávu, a protože eh, ta dohoda byla uzavřena teprve v červnu a očekáváme, že eh, ty zprávy budeme eh, do, dostávat pravidelně. A spolupracujeme na společných iniciativách, abychom zajistili kvalitní výsledky, abychom zajistili to, že budeme mít odpovídající výsledky za naše finance, za naše peníze. Zároveň eh, máme webové stránky o svěřeneckých fondech o Iráku, pro Irák a Afghánistán. Naše delegace vydává pravidelné zprávy týkající se mezinárodní spolupráce. To je součást zpráv o vnější pomoci. Je to důležité také pro evropské daňové podplatníky, abychom zde zacházeli do detailů, abychom zlepšili způsob eh, financování. Je třeba, aby zde neexistovala přehnaná byrokracie. Já si myslím, že každým rokem se dostáváme o kus dále tím správným směrem. Možná ještě poslední poznámka o Kosovu. Myslím si, že musíme přiznat, že v tomto specifickém případě byly systémy dohledu velice složité a bylo obtížné identifikovat nesrovnalosti kvůli tomu, že zde docházelo, docházelo k institucionálním změnám a k převodu odpovědnosti. Kosovo nemůže být příkladem toho, jak organizovat spolupráci s mezinárodními organizacemi. Byl to specifický případ, způsobený specifickými okolnostmi, které vedly eh, k vytvoření eh, mise OSN v Kosovu. Eh, tehdy nebylo mnoho času. Pracovní skupina, která byla vytvořena v roce 2003 OSN, OLAFem a Mezinárodní vyšetřovací jednotkou, byla odpovědná za vyšetřování údajných nesrovnalostí které se týkaly především stavby letiště v Prištině. Eh, ITF na konci roku 2008 eh, dospěl k výsledkům a mise byla přeměněna na EU Lex. A požádali jsme o to, aby eh, se EULEX zabýval těmi údaji, které mu byly předány UNMIKem. Požádali jsme o následné kroky. Eulex potvrdil, že veškeré uzavřené případy ITF byly vyřešeny a že ve chvíli, kdy došlo k převodu dokumentů od UNMIKu k EULEXu, nebyly žádné případy otevřeny. Předvstupní pomoc v Kosovu v současné době probíhá především v oblasti menších projektů a finanční dohled je stále v rukou komise. Já doufám, že jsem zareagoval na všechny body, které zde byly zmíněny. Mnohokrát děkuji. Paní Gresle. Děkuji. Mluvit s komisí to nás vždycky vzdělá. Můžu se zeptat na něco k otázce Kosovo? Moje poslední písemná otázka na komisi byla ve skutečnosti týkající se Eulexu. Teď je to tak, že ty věci byly uzavřeny a zarchivovány, pokud jsem to správně pochopila. Je skvělé mít široký archiv a právě v politice je to velmi důležité. Akta jsou našimi přáteli. Ale já bych ráda věděla, jak je to s těmi případy, které zpracovával ITF. Už od nich nemůžeme nic očekávat, už se s nimi nic nestane. Pochopila jsem to správně. Grazie, onorevole Geyer. Slovo má pan Geyer. Já teď budu nezdvořilý, protože jsem právě dostal uh, zprávu, že můj hlas postrádají jinde, takže můžu jenom položit otázku a nemůžu čekat na uh, reakci, ale asistent, který se zabývá touto problematikou, je ještě přítomen a ten si to všechno zapíše. Pokud svými slovy mohu shrnout příspěvek komise, tak si zapamatuji, že sdílí velkou část eh, úvah účetního dvora, upozorňuje nás na to, že v New Yorku je zcela jiný svět kde se musí brát eh, na vědomí zákony tohoto světa. Ale komise také sdílí obavy a také um, poznámky, které měla paní Kresle týkající se Kosova. Naprosto uznávám, že v mnoha bodech, ve kterých eh, já jsem také kritický, jste pokročili. A myslím si, že pokud jsem to správně pochopil, tak na tom místě, kde hovoříme o tom, že musíme zajistit, že peníze evropských daňových poplatníků, pokud jde o vynakládání prostředků před OSN, musí být doloženy řádným účetnictvím. Tak pokud jsem to správně pochopil, rád bych uvítal podněty k tomu, na kterých místech je určitá ochota výjít nám vstříc ze strany OSN těmi rozpočtovými opatřeními. Protože máme k dispozici určité prostředky, které můžeme uvolnit, ale ty je potřeba navázat na určité podmínky. A pokud nám ten svět v New Yorku pomůže najít s tím bruselským světem poněkud více shody, tak to bude jenom dobré. Takže tady bych byl vděčný, kdyby bylo možné poskytnout rozpočtovým orgánům určité, určitou pomoc, kde je možné zachytit určité, určité rozpočtové toky a kde je OSN poněkud otevřená eh, a ochotná eh, s námi spolupracovat. Děkuji. Děkuji, slovo má komise. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. To, co říkala paní Gresle o situaci v Eulexu, to je správně. To, jak to chápe, já k tomu nemám co dodat. V každém případě zohledníme eh, v New Yorku návrh pana Gajera. Všechno je eh, rozmístěno v rozpočtu. Není zde jedno místo, kam eh, soustředíme příspěvky pro OSN. To je něco, co zmiňovala celá řada lidí v mnoha případech ale v Europaid máme systém dohledu a zajistíme, aby eh, to, co zde bylo zmíněno, by zaznělo také v rámci OSN. Děkuji. To je všechno, co k tomu chci říci. Děkuji. Tím jsme se dostali na konec tohoto bodu. A nyní nás čeká slyšení na téma legislativní legislativa, která je blokována v radě. Deutsche, že?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 No, perché... Allora, possiamo cominciare. Dobře, takže můžeme pokračovat v našem zasedání. Dostáváme se k bodu 23 a čeká nás slyšení k legislativním záležitostem týkající se trestně právní ochrany finančních zájmů společenství, které jsou blokovány v Radě. Dnes se nám naskýtá dobrá příležitost pohovořit si o tématech, která jsou důležitá pro výbor eh, pro rozpočtovou kontrolu. Jde zde například o směrnici o trestně právní ochranu finančních zájmů společenství z roku 2001. Jde nám ale také například o nařízení o vzájemné pomoci k, finanč, k ochraně finančních zájmů společenství. Výbor pro rozpočtovou kontrolu se o tato témata zajímal vždy. Potřebujeme transparentnost pro vynakládání veřejných eh, prostředků. Musíme bojovat proti podvodům. A k tomu potřebujeme odpovídající rámec, který nám předepíše Rada. Proto, abychom mohli postupovat preventivně a proto, abychom veřejné prostředky vynakládali efektivně a dobře. Současně musíme posílit sankční prvky a trestně právní prvky. K tomu všemu potřebujeme nařízení pro eh, vzájemnou pomoc zúčastněných orgánů. Potřebujeme ale také i trestně právní rámec. Tím myslím především spravedlivá a přiměřená pravidla týkající se podvodů pro podvodů v Evropské unii, ale také korupce v Evropské unii. Tyto, tato témata jsou součástí činnosti tohoto výboru, kde dochází také k přesunům evropských prostředků. Jsem rád, že toto téma můžeme ještě více prohloubit, i když bohužel rada v tomto tématu stagnuje. Dnes tedy budeme mít možnost si o tom pohovořit. Potřebujeme zkrátka politickou vůli a měli bychom také využít impulzu, který vyslala komise. Některé členské státy již potvrdili, že chtějí postupovat efektivně proti podvodům v Evropské unii. To je téma, které je blízké a důležité především občanům Evropské unie, protože jde, jak už jsem řekl, o peníze všech daňových poplatníků. Z toho důvodu bych rád uvítal prvního referujícího pana Tauskase, pana Šemetu, pana Kůla z Olafu, dále profesora Farkaše, ředitele Institutu trestního práva a věd na univerzitě v Myškolci a dále paní Rosario Sikurelu z právnické fakulty univerzity v, Katal- v Katánii. Děkuji vám všem, že jste se přijeli dnes zúčastnit. Určitě přispějete značnou měrou k práci tohoto výboru. Rád bych poděkoval také zpravodaji Dojčovi a nyní mu rovnou uděluji slova. slovo. Köszönöm a szót, tisztelt <clears throat> elnök úr, Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Milí kolegové, milí hosté, dámy a pánové. Cílem našeho dnešního slyšení je dosáhnout pokroku. Dosáhnout pokroku v oblasti různých návrhů, kterých cílem by mělo by měly být zájmy našich občanů, ovšem eh, často jsou zablokovány, na některé z našich rozhodnutí jsou zablokovány 6, jiné 9 let, na radě a já osobně si myslím, že je v našem společném zájmu, aby Evropské společenství bylo schopno se chránit, chránit proti korupci, podvodům, eh, praní špinavých peněz, to vše, co škodí eh, našemu rozpočtu. 2006 lomeno 105, to je návrh, kterým by se měla právě etablovat směrnice, jejíž cílem je ochránit nás eh, v oblastech, ve kterých nejsme chránění na základě článku 325 Lisabonské smlouvy. To znamená různé trestné činy, sankce, postihování a tak dále, postihy v této oblasti. Čili rada společně s členskými státy by pravidelně ten, mohli právě na základě této směrnice jedna dál dosáhnout určitého pokroku. Dosie 2004 lomeno 0172 se dotýká vzájemné administrativní spolupráce mezi institucemi a členskými státy. Nad rámec stávající legislativy by to mělo umožnit určitou kompetenci navíc pro všechny tyto orgány, aby mohl v boji proti podvodům. Spíše jde o společnou administrativní spolupráci, nejde o nějaké předání dalších pravomocí těmto orgánům. Bohužel Odhalování zločinu na základě stávající legislativy je nedostatečné a proto doufám, že po našem slyšení budeme schopni dát nový impuls celému tomuto procesu. Já jsem zpravodajem pro tuto oblast a budu dělat vše pro to, abych podpořil celý proces a doufám, že náš výbor bude schopen přijít s určitou politickou vůlí, která by mohla na pomoci celému procesu. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo opět předsedajícímu, aby zahájil slyšení. Děkuji, pane Dojči. A nyní dáváme slovo předsedovi kabinetu pana komisaře Šemety, který je zodpovědný za boj proti podvodům, za audit, za absolutorium a ostatní oblasti zdaňování. Děkuji za slovo. Samozřejmě, že pan komisař vás pozdravuje. Byl zde dneska dopoledne, ovšem nemohl se zúčastnit dneska odpoledne tohoto jednání, protože, jak víte, tak naši občané eh, na některých letištích eh, stávkuji, čili z logistického, z logistického hlediska bylo pro pana komisaře obtížné se zúčastnit slyšení. Pokud je o ochranu finanční zájmu Evropské unie, to je zásadní záležitost. Evropská komise vítá pořádání tohoto slyšení jakožto výborné platformy pro diskuzi jak postupovat eh, na základě nového právního rámce. My ano, máme tu zde dva návrhy, máme zde i směrnici o trestním právu a poté se budu věnovat i společné administrativní spolupráce. Pokud jde o směrnici o trestním právu, je nám líto, že ratifikační proces tohoto třetího, tohoto nástroje třetího pilíře, to znamená který by měl pokrývat ochranu finančních zájmů EU, že tam nedošlo k žádnému konkrétnímu pokroku k této směrnici po té, co zpráva Evropského parlamentu byla přijata. Ovšem dovolte, abych poznamenal následující věc. Evropská komise byla konsistentní bez, v, v roce 2002, kdy jsme předložili pozměněný návrh byly to dvě hodnotící zprávy o tom, jak členské státy implementovaly konvent a zároveň protokoly trestního práva, které byly přijaty v roce 2004 a 2008. Poté jsme rozeslali mnoho dopisů těm členským státům, kde jsme měli pocit, že by jsme měli od nich získat ještě nějaké dodatkové informace. Identifikovali jsme několik nedostatků v této zprávě ve způsobu, kterým některé členské státy implementovaly eh, tuto konvenci a protokol. Tím se dostáváme k definování podvodů, trestních postihů, mm, korupce a tak dále. Evropská komise neobdržela zatím všechny odpovědi na otázky, které jsme předložili, takže budeme pravděpodobně v této akci si pokračovat. Pokud jde o ten verifikační proces, nástroj třetího pilíře, Česká republika, Malta zatím neratifikovali tento proces, i když teda tam jistý pokrok. Tam je tuto neratifikaci opravdu považujeme za neakceptovatelnou 6 let postupu. Máme nový solidní, nový základ na základě nové smlouvy o fungování EU, e především článek 235, který se liší od původního článku 280 o evropských společenstvích. 280 totiž umožňovala opatření v oblasti prevence, boj proti eh, poškozování finančních zájmů EU sílem účinné a ekvivalentní ochrany v rámci členského státu. Ovšem tato opatření se nedotýkaly aplikace národního trestního práva či legislativy ani národního výkonu spravedlnosti či justice. A nyní v článku 325 právě tato pravomoc, tyto pravomoce jsou zakotveny. Komisař Šemeta by proto mm, velice rád by si vyslechl vaše názory. Protože chceme pokročit v tomto legislativním balíčku v budoucnosti pan komisař se nedomnívá, že bychom, že řešením je stažení tohoto návrhu. Toto, um, tento návrh by podle názoru pana komisaře byl, buď měl být aktualizován, nebo upraven na základě článku 325. Komisař požádal své spolupracovníky, včetně místo předsedkyně komise paní Redingové, zjistit, zda návrh této směrnice by měl být revidován, zda by měl být nějakým způsobem aktualizován za pomoci Evropského parlamentu, jsme přesvědčeni, že v tomto ohledu bychom mohli poté dosáhnout pokroku i v radě. A nyní druhý návrh tohoto legislativního dosie či balíčku ohledně společné administrativní pomoci v oblasti ochrany finančních zájmů EU. Nejprve, jak to vypadá, ta stávající situace, to znamená ta zájemná spolupráce v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie a proč toto, tato hybná síla, toto slyšení je pro nás tak důležité. Na jedné straně v roce 2004 komise iniciovala návrh eh, odpovídající eh, legislativy, která by vytvořila rámec, jenž by chránil finanční zájmy. To znamená, že členské státy a komise spolupracují, koordinují, pomáhají si a vyměňují si informace ve všech oblastech, které jsou relevantní pro boj proti podvodům, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná legislativa dotýkající se společné legislativy, například nařízení 515 z roku 2007 ohledně společné administrativní pomoci v oblasti cel a zemědělství. Čili tím by se pokrývaly Ehm, podvody v oblasti příjmu i výdajů, přímým i nepřímým způsobem, DPH, a tak dále. Navíc ještě k těm návrhům ohledně pozměněné směrnice a i e, procesu boje proti praní špinavých peněz. V červnu na radě došlo k politickému kompromisu ohledně pozměněného nařízení 17 98 z roku, 2000, z roku 93 ohledně DPH, čímž dosáhli dohodu mezi daňovými úřady jednotlivých členských států a zefektivní, aby došlo k zefektivnění boje v, v, v, v pod, um, proti podvodům v této oblasti. Dále je to Eurofisk, to znamená jakási síť národních orgánů pro teda daňové orgány a snažíme se revidovat, ehm, mm, regulovat i toto nařízení, které se etabloval Eurofisk. Nyní tři možnosti, takové následné kroky ohledně mm, návrhu o administrativní spolupráci. První možnost mm, by bylo nevyměňovat si informace ohledně DPH a stáhnout celý tento návrh. Druhá volba, druhá možnost by byla aktualizovat nebo nahradit navržené nařízení pozměněným či novým návrhem ohledně společné administrativní spolupráce, ovšem bez eh, podvodů v oblasti DPH, řekněme po omezené období tří let, eh, než by byl tento systém FISK eh, poprvé vyhodnocen. Toto nařízení ohledně společné administrativní spolupráce je ovšem zapotřebí pokud by DPH bylo, mm, ale pokud by bylo vyňato z toho, eh, z, z tohoto nařízení, tak by to bylo opravdu velice problematické. Olaf už nás informoval o strukturálních fondech, problémech v této oblasti, protože tam nedochází k dostatečné spolupráci, čili tam bychom neměli dost informací. Pokud jde o společnou administrativní spolupráci v oblasti strukturálních fondů, ta by mohla být zakotvena do toho mm, z pozměněného nařízení 500 15 o spolupráci v oblasti eh, cel a zemědělství. A třetí možnost je odložit takový návrh po dohodě, která mm, ohledně změněné směrnice se zdá, že toto rozhodnutí ohledně nové legislativy v oblasti DPH je předčasné. V této oblasti potřebujeme podrobnou analýzu nákladů, výdajů, vý, výhod, pokud jde o DPH, pokud jde a samozřejmě i s ohledem na potřebu dalších lidských zdrojů. Toto hodnocení situace by mělo vzít v potaz um, všechny ty, všechna ta ponaučení um, i z Eurofisku, implementace pravidel, a my doufáme, že skupina Eurofisk um, přijme tento návrh co nejdříve aktualizace a, a nyní um, společná administrativní spolupráce z let 2006-2007. To si myslím, že po takovém hodnocení by jednak um, konzistentním způsobem eh, chránilo síť pro výměnu informací jednak o strukturálních fondů, fondech i o DPH eh, eh, podvodech, to znamená, že by do toho byl zapojen DG. Tax und OLAF na základě článku 325 o EU. Neznamenalo by to ovšem nějaké nové vykazovací povinnosti, inform, inform, to znamená ze strany členských států poskytovat nějaké informace navíc u, u těch velkých případů a ani by to nemělo dopad na rozsah tohoto přepracovaného nařízení. ale by to představilo takový multidisciplinární přístup k této přepracované eh, směrnici, která by pokrývala pouze DPH. Zaměřilo tím pádem by, se zamě- by jsme se mohli zaměřit na ty velké případy, které jsou mm, závažné mm, s ohledem na EU. A Evropská komise by tím získala určitou praktickou možnost eh, spolupracovat s členskými státy, By vytvoří určitou platformu, mm, servisní platformu a zároveň by umožnila spolupráci mezi jednotlivými členskými státy. Podle předpracovaného nařízení bude předávání informací organizováno členskými státy a komise bude pouze eh, poskytovat logistickou a technickou podporu, ale nebude eh, to hlavní provozovatel tohoto systému. Jak vidíte, dámy a pánové, eh, dokončili jsme diskuze o těchto dvou, o této směrnici a nařízení. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké další otázky, jsem si jistý, že má můj kolega Lotar Kůl bude určitě schopen vám odpovědět. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkujeme panu Sadauskasovi. Nyní má slovo pan Lotar Kůl. Je vedoucím oddělení spolupráce při plánování a politikách z OLAFu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych rád zmínil několik málo poznámek jako doplnění k tomu, co už zaznělo. Mnohé již totiž bylo řečeno. Eh, vedoucím sekretariátu pana Šemety. Myslím, že je skvělé, že oba návrhy se zde objevují současně. Rád bych totiž poukázal na to, že se jedná o souvislosti, že ty obě věci spolu souvisí. Možnosti Olafu, ale i právní rámec. Obě ty věci spolu souvisí. Jde o dvě otázky, které byly vždy v minulosti velmi citlivé. Na jedné straně je to otázka, do jakého bodu může evropská legislativa eh, pokrývat trestně právní materi- materii, tedy obsahy. A za druhé, do jaké míry eh, můžeme zasahovat v oblasti podvodů s DPH a do jaké míry je zde platný mandát Evropské komise na právním základu, který je určený ve smlouvách. K té směrnici o trestně právní ochraně finančních zájmů společenství. Zde vidím v zásadě tři hlavní výzvy. Pokud se budeme věnovat otázce, co se má dít v budoucnu, tak za prvé jde o problematiku materiálního trestního práva. Za druhé jde ale všeobecně o otázky spolupráce mezi OLAFem a trestně právními orgány členských států. A za třetí jde rovněž o poněkud širší perspektivu, a sice institucionální perspektivu. Konkrétně tedy o přípravu vytvoření Evropského státního zástupce. Mám takovou jednu poznámku k těmto třem výzvám, které zde dokáží identifikovat. Všechny ty tři výzvy jsou velmi důležité a patří do tohoto tématu. Tak za prvé, to právní přibližování v oblasti eh, materiálního trestního práva. Pan Sadauska spoukazoval na to, že už máme k dispozici právní nástroje. Jsou to právní nástroje, které spadají do třetího pilíře. Po velmi obtížných ratifikačních procesech konečně vstoupily v platnost, sice v roce 2002. Mezitím už také máme druhý dodatkový protokol, ten také vstoupil v platnost v roce 2008 v Itálii. A nyní se nacházíme v procesu implementace. Komise sepsala dvě zprávy, které jsou obě velmi obsáhlé. Obě z části docházejí k tomu závěru, že došlo k významným pokrokům, ale na druhou stranu eh, také ke zjištěním, že situace není zcela uspokojivá. Máme určité deficity a máme také deficity v implementaci v jednotlivých některých členských státech. Rovněž také nemáme žádný jednotný trestně právní základ ve všech členských státech. Dochází k uznávání dle práv jednotlivých členských států, což vede k takovému nějakému záplatování a slepování do, dohromady. Je to pro nás všechny velká výzva, protože je potřeba Eh, prověřit důkazní břemena v jednotlivých členských státech a podle kterého zákona se to určuje. Nemáme tedy jednotnou definici, která by platila pro všechny členské státy a byla tam uplatňována. Dále. Je také nutné konstatovat, že máme co dočinění s procesem, ve kterém komise i rada bude muset být ještě eh, akt aktivní, a to sice velmi brzo. Pokud tedy by se měl rozhodnout, že Některým členským státem budou prokázány určité nedostatky. Těmto státům se tedy napíší dopisy a komise bude požadovat vysvětlení toho, co se tam přesně odehrálo a jaké jsou ty povinnosti, jak se k tomu státy postaví. To může samozřejmě zadat i rada, ale samozřejmě se to může dostat až před Evropský soudní dvůr. Celý ten proces musíme popohánět do předu. Celkově ale můžeme říci, že i z legislativní stránky a ve světle Lisabonské smlouvy a jejího vstoupení v platnost je potřeba vytvořit jednotné právo, které bude obecně uplatňovatelné. V případě přístupu nových států už nebude muset eh, být mm, tento zákon nebo tato legislativa podrobována nové ratifikace novými členskými státy. To je velmi důležité. A dále procesní právo. Myslím si, že to s tím nezbytně souvisí. Článek 325 zde otevírá novou perspektivu. Když v roce 2001 byl předložen návrh komise, zcela jasně jsme eh, odlišili, co může být slučitelné ještě s článkem 380. V tom je výjimka, že některé věci se nesmějí týkat práva v jednotlivých členských státech. Z velké části jsme zde vyňali ty aspekty, které se týkaly spolupráce a vyňali jsme je ze třetího pilíře. Tady se samozřejmě musíme ještě zamyslet nad tím, jestli by neměla existovat nějaká základní míra spolupráce mezi OLAFem a trestně právními orgány. Měli bychom se také zamyslet nad tím, jestli by neměla být tímto způsobem nějak doplněna ta probíhající eh, reforma OLAFu. Na základě článku 325 bychom mohli zajít ještě dále, než tomu tak bylo do posud. No a za třetí budu zcela stručný. Pokud se eh, podíváme na perspektivu nějakého budoucího úřadu, který bude zodpovědný v Evropské unii za vyšetřování, Měli bychom se zamyslet nad legislativním rámcem pro tento úřad a zamyslet se nad kompetencemi tohoto úřadu, jak by měly být tyto kompetence definovány. A proto potřebujeme nezbytně nějaký nástroj na evropské úrovni. Tento nástroj nám přesně předepíše, pro jaké přesně právní eh, Eh, trestně právní procesy bude evropský státní zástupce zodpovědný, za jaké trestné činy a za jakých předpokladů. Už nyní se musíme postavit té zodpovědnosti, která se nás jednoho dne bude týkat a že si jednou na tyto otázky budeme muset odpovědět. Na legislativní úrovni už se na to musíme připravit. Um, přiznávám, že je to poněkud dlouhodobější perspektiva a bude to zabírat více času, ale na základě článku 325 můžeme jednat pouze v kontextu článku 360 smluv. A co se týče DPH a nařízení o DPH a vzájemné spolupráce, zde rovněž vidím tři výzvy. Tak ta první výzva je vyjasnění právního rámce. Ten právní rámec bohužel je velmi sporný. Druhá výzva, kterou vidím, je vyjasnit si operativní potřeby na evropské úrovni. A třetí výzva, která se musíme postavit, je něco, o čem hovořil i pan Sadauskas, a sice eh, legislativní eh, zvážení možností. Tak eh, první věc, co se týče toho právního rámce. Důvod, z jakého jsme měli už od začátku tak velké potíže v radě dosáhnout nějakých pokroků v tom, aby členské státy přijali to, co schválil evropský orgán v rámci finančních zájmů společenství a co by se dalo v této oblasti dělat v souvislosti s DPH. Ten Důvod je tedy v tom omezení definice nesrovnalostí v tom nařízení z roku 1999. Tam se tato definice omezuje na tradiční vlastní eh, prostředky v oblasti příjmu. V, ve vývoji právního rámce k ochraně finančních zájmů se vlastně počítalo s takovým dělením na dvě skupiny – vlastně s rozlišováním mezi tím, co spadá mezi ty nesrovnalosti, a tím by to spadalo také do kompetencí OLAFu. Toho se týkalo nařízení 2185 a 1073. A dále to druhé dělení je na daň z přidané hodnoty, která nepadá, nespadá do toho pojmu těch vlastních, eh, tradičních vlastních prostředků. Současně je ale jasné, že stejně jako článek 209a, tak článek 280 podle Amsterdamské smlouvy nebo 235 podle Lisabonské smlouvě, smlouvy hovoří o tom, že finanční zájmy se týkají celé oblasti rozpočtových výdajů, ale za druhé také všech tradičních vlastních prostředků a podle jurisdikce EU, Evropského soudního dvora dokonce ještě více celých finančních zájmů Evropské unie. Tím pádem jsme vždy byli v takové určité nevýhodné situaci, protože záleželo na tom, jak si zákonodárce vykládal ten pojem podvod a DPH. Takže nyní se na to díváme pouze z pohledu spolupráce v daňové oblasti. Z evropského pohledu to je samozřejmě poněkud krátkozraké. Všichni se shodneme na tom, že se zde jedná o solidární zájmy evropských daňových poplatníků. Takže to je ta první věc, tu si musíme vyjasnit. Pokud totiž OLAF v současné době chce spolupracovat s daňovými orgány členských států, a nebo když ho tyto orgány dokonce požádají o spolupráci, vždy na prvním místě se objeví ta otázka, na jakém právním základě budou spolupracovat. A jediná rada, kterou jim můžeme dát, je článek 325 smlouvy o Evropské unie, který se týká finančních zájmů jako takových. A finanční zájmy se týkají i podvodů z DPH. Zde byl komisi udělen všeobecný mandát ke spolupráci se členskými státy. Ale to samozřejmě stačí jen proto, aby byl umožněn jen omezeně nějaký tok informací. Takže tuto výzvu máme před sebou neustále. Tuto nejasnost nemůžeme odstranit, dokud nebudeme mít jasný nástroj k tomu, který, nástroj, který nám řekne komise, má možnost operativně pracovat, spolupracovat se členskými státy. Druhá věc je nutnost jednat. Nutnost jednat je samozřejmě, a to bylo součástí slyšení tady ve výboru v roce 2008, eh, tato povinnost byla potvrzena národními účetními dvory. Bylo potvrzeno, že v rámci podvodu z DPH je potřeba eh, vytvořit jedno kontaktní místo. To bude schopno sbírat informace. Eh, Toto kontaktní místo bude ale také možno schopno poprosit členské státy o spolupráci a to za určitých podmínek a povinností samozřejmě, že bude možná multilaterální výměna údajů a tato bude zlepšena. To se nám bohužel nepodařilo vytvořit tady to místo. A samozřejmě nyní máme před sebou otázku. Máme nějakou nutnost jednat ve chvíli, kdy se rada nachází ve složitých vyjednáváních Eurofisku? To se týká na, na, 978. Současně také víme, že Operativní výměna informací s komisí znamená pro členské státy červený hadr. To je samozřejmě také politická otázka. Musíme si odpovědět otázku, jaký užitek bude mít implementace Eurofisku. Myslím, že zítra to bude Koreper projednávat. E, ještě tato nařízení vůbec nebylo přijato. Možná musíme tomuto nařízení dát možnost a podívat, a podívat se e, na to, jak bude probíhat implementace ve členských státech. S tím také souvisí projekt Eurokanet, kterého se účastnila Belgie a možná bychom se měli podívat, jak se to celé vyvine. Současně zde ale máme další otázku, na kterou bychom také neměli zapomínat, a to je otázka priorit OLAFu. Víme, že priority se týkají mnoha oblastí. Víme také, že máme omezené prostředky a jsme si vědomi toho, že máme před sebou výzvu. I když se budeme soustředit na velké případy, nemůžeme to zvládnout bez dalších prostředků a nového personálu. Tak to je samozřejmě otázka, kterou si musíme ještě zodpovědět a vše to musíme zahrnout do těch úvah. Tím bych rád skončil. Děkuji. Děkuji. Mnohokrát. Nyní Zahájíme diskuzi k těmto dvěma příspěvkům. Myslím, že máme několik otázek. E Mi chiedeva il vicepresidente Staes, siccome deve andare via, se possiamo posticipare dopo il... Místo předseda Staes musel odejít, takže možná si nejdřív vyslechneme další eh, příspěvky a poté budeme mít diskuzi. Takže nyní profesor Farkas, ředitel Institutu trestního práva a věd na univerzitě v Mikolši, Maďarsku. Köszönöm a szót. Engedelmet kérek, hogy az Dámy a pánové, omlouvám se, že budu hovořit ve svém rodném jazyce. A moje prezentace bude v angličtině. Já jsem odborníkem na trestní právo a zabývám se 30 let touto oblastí. Zabývám se také komunitárním právem. Byl jsem součástí na vládní organizace, která se zabývala finančními zájmy Evropské unie a jsem rovněž profesorem trestního práva na univerzitě v Miskolci. V uplynulých letech se událo mnoho věcí a já se domnívám, že radikální změna byla způsobena především Lisabonskou smlouvou. V uplynulém období jsme byli svědky toho, že proběhly určité snahy, vyjednávání a snaha nalézt minimální kompromis. A tento kompromis byl se odrážel v návrhu směrnice v roce 2001. Časy se ale změnily a já si jsem jistý, že nyní máme před sebou zcela jedinečnou příležitost, abych byl trochu patetický. Změnila se legislativa, máme nové normy, nové standardy, které byly zavedeny. v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. Já jsem dříve neměl žádné konzultace s panem Kulem, ale jedno z těch poselství, které si svá, o které se s vámi chci podělit, je následující. Nyní, když Lisabonská smlouva eh, nás zbavila systému pilířů a objevil se ve smlouvě systém vzájemného uznávání jako jeden ze základních principů, je třeba mít na paměti článek 325 kvůli článku 325 a již neplatí odstavec 4 článku 280, ve kterém se pravilo, že evropská společenství nemohou ovlivňovat trestní právo a spravedlnost členských států. Došlo tedy ke změně a tyto změny přinesly nové příležitosti. Návrh směrnice z roku 2001 vychází z kompromisu. Všichni dobře víme, že Vlastní legislativa přináší určitou příležitost nebo závazek pro členské státy, A členské státy si musí být vědomi toho, že jaké, jakýkoliv přestupek vůči finančních zájmům Evropského společenství se musí řešit a musí se k němu přistupovat vážně. Je rovněž pravda, že členské státy v této oblasti mohou udělat skutečně hodně a zároveň víme, že národní trestní zákonníky, vnitrostátní trestní zákonníky jsou poslední baštou národní suverenity a každý členský stát si svůj trestní zákonník hájí. Vnitrostátní právo, trestní právo, je velice rozmanité a to je určitá překážka pro jakoukoliv snahu na úrovni Evropské unie harmonizovat legislativu a právní postupy. Dříve nebyla žádná skutečná příležitost pro to, abychom byli aktivnější v harmonizaci nebo v přibližování trestního práva a procesního práva s ohledem na ochranu finančních zájmů EU. Ale já bych chtěl poukázat na spolupráci v oblasti spravedlnosti, kde Možnosti Evropské unie byly rozšířeny, pravomoci Evropské unie byly rozšířeny. A nyní existuje efektivní nástroj pro další postup. Další bod, který bych chtěl zmínit, zmínit se týká postupu. Domnívám se, že bez evropských institucí by nebylo možné postupovat. Vyšetřující orgány členských států si sami rozhodnou, kdy a jak budou jednat. Ale Lisabonská smlouva přinesla velice důležitou novou možnost. Přinesla nové příležitosti, protože zrušila tří pilířovou strukturu. Vznikla tak možnost užší spolupráce mezi členskými státy. Nyní evropský žalobce už není jenom teorie, ale je to reálná možnost, která má svůj právní základ. Myslím si, že Evropská unie tím získává možnost reagovat nejenom v oblasti hmotného práva, ale také v oblasti práva procesního. Já neumím předvídat budoucnost a nedokážu říci, jaké možnosti se objeví během vyjednávání. Ale domnívám se, že je realistické, když řekneme, že toto komplexní nařízení pro vytvoření veřejného žalobce na straně jedné a pro spolupráci mezi Olafem a Eurojustem na straně druhé, myslím si, že je zde jasné, že spolupráce na evropské úrovni se tímto způsobem může zefektivnit do budoucnosti. Mnohokrát děkuji za pozornost. Mnohokrát děkujeme. Nyní profesor Sikurela z právnické fakulty Univerzity v Katánii v Itálii. Una, due, eh, una chiarificazione. Děkuji za slovo. Hmm, nejprve takové trošku objasnění. Na začátek já vím, že nemáme moc času, čili já bych se zaměřila spíše na ty návrhy, na ty návrhy směrnice. Návrh směrnice, která by se měla týkat právě tohoto, té trestní ochrany finančních zájmů trestně právní ochrany zájmu Evropské unie. Čili nejdříve několik eh, takových základních záležitostí, které se dotýkají nových kompetencí Evropské unie v této trestně právní záležitosti na základě, nebo které vyplývají z Lisabonské smlouvy a další záležitost je eh, právní rámec eh, nebo právní základ této nové směrnice, kterého cílem bude přibližování trestně právní legislativy evropských zájmů evropské finanční zájmu Evropské unie a dále je to třetí záležitost, perspektiva dosažení či zkompletování takové směrnice, čili ta první záležitost, nové kompetence v oblasti, v trestně právní, zálež, v trestně právní oblasti EU. Jistě víte, že Lisabonská smlouva, pan profesor Farkaš už se o tom před chvíličkou zmínil, Lisabonská smlouva po poprvé umožňuje explicitně právě kompetence EU v této oblasti, pokud jde o mm, opatření nebo iniciativy, které se dotýkají harmonizace trestně právní legislativy jednotlivých členských států. Dovolte, abych to upřesnila. I když jsme zde mezi odborníky, žádné ustanovení Lisabonské smlouvy neumožní Evropské unii eh, trestně právní kompetenci v čistém slova smyslu. To znamená, že zde není žádná možnost, která by umožňovala evropské, evropské úrovni přijmout rozhodnutí, které by skutečně se dotýkaly opravdu trestně právních norem a jejich aplikaci na jednotlivce. Ovšem, je zde jiné ustanovení. A to je článek 83 smlouvy o fungování EU, na základě kterého jasně vidíme, že prostřednictvím směrnice by Evropská unie, to znamená prostřednictvím závazného aktu, hovoříme nehovoříme pouze o prvním pilíři. To znamená, že by takový závazný akt umožňoval EU přijímat minimální normy v oblasti sankcí v trestně právní oblasti. Jsou zde čtyři různé možnosti nebo čtyři hypotézy. Jednak jsou to domény mm, závažných trestných činů s mezinárodní dimenzí. Zde máme celý seznam takových domén přeshraniční trestné činnosti nebo a ta další část těch případů hypotetických, ehm, to je citlivější záležitost pro členské státy. To znamená, všechny ty případy, kde by přibližování národní legislativy byly potřebné pro zajištění mm, evropské účinné politiky. V tomto kontextu jakmile členské státy by přijaly takovou směrnici, tak tyto členské státy by poté musely přesně definovat určité typy chování, na které poté mohou uplatňovat sankce. Tuto kompetenci mají z dlouhodobého hlediska zákonodárci na základě odpovědností vyplývajících z této směrnice. Pokud by tito zákonodárci ovšem neplnili povinnosti postihu, kterým umožňuje, kterým umožňuje směrnice, nebo to provedli pouze částečně, tak by se mohli odstnout před eh, Evropským soudním dvorem. Samozřejmě, že potenciálně by to mohlo mít obrovský dopad na chování ze strany národní, národ, z národní úrovně. Pokud hovoříme o článku 83, tak se zde jasně stanoví určitá ochrana v oblasti politické, diplomatické, mm, odstavec 3. To znamená, pokud by členský stát chtěl zablokovat takovou, takový legislativní postup, případech, kdyby ty normy, o kterých se hovoří, by mohly mít dopad na a tak dále a tak dále, čili je to takové obecné, to znamená, pokud by mohly, pokud by měly dopad na zásadní prvky systému soudnictví v té které zemi. Čili to je spíš taková politicko-diplomatická rozprava, která by mohla vést k nějakému, nějakému postupu posílené spolupráce. Je jasné, že všechno záleží na tom, nebo tato doložka, tato kompetence, tato možnost je zásadní pro členské státy. Čili jaká by byla role, jaká by byla role této kompetence, to znamená ochrana, ochrana finančních zájmů Evropské unie. A nyní se dostávám k právnímu základu eh, této směrnice, které, která by pokrývala trestně právní ochranu. Hmm, Hovoříme-li o článku 83, tak jediná možnost v rámci smlouvy, která umožňuje intervenci ze strany Evropské unie v trestně právní činnosti, v trestně právní problematice, tam by nám z toho ty finanční zájmy vypadly. Čili to je opravdu teda paradoxní, protože podstatě zde nevidíme žádnou zmínku o možných podvodech nebo nějaké jiné nezákonné činnosti, které by mohly mít přímý dopad na finanční zájmy. To je ten první, eh, první odstavec eh, článku 83. To znamená, jinak potom bychom teda nesplnili literu odstavce 2 článku 83 a to je podle mého názoru jasný problém. Podle, myslím si, že s tím všichni souhlasíme. To je problém, který musíme vyřešit a osobně si myslím, že je možné to vyřešit tím, že budeme aplikovat eh, článek 325, eh, eh, který je náhra, který nahradil článek 280 to znamená, tam se specificky hovoří o boji proti podvodům eh, vyplývajícím z ustanovení eh, smlouvy v případě, že jsou ohroženy finanční zájmy či rozpočet Evropské unie. Proč? Ráda bych to vysvětlila. Velice často, pokud se hovoří o tom, že by Evropská unie mohla zasáhnout na tomto, v této doméně, ty se dotýkají toho, že ochrana finančních zájmů není zmíněna v článku 83. Ovšem, hovoří se zde rovněž pokud se na to podíváme trošku omezeným způsobem, restriktivním způsobem, tak v podstatě nemůžeme zamezit zavedení nějakých trestně právních opatření, které by, před, které by nějakým způsobem předpobídaly nebo předpokládaly zásah Evropské unie. To znamená, že bychom jaksi legitimizovali zásah Evropské unie mnohem kvalitnějším způsobem, pokud by to bylo zakotveno v tomto článku. Hovoří se zde o opatření, která jsou důležitá v preventivní etapě, protože mm, to znamená chránit, chránit eh, finanční zájmy Evropské unie, to samozřejmě částečně je spojeno s prevencí. Čili ta To znamená, aby jsme byli schopni chránit finanční zájmy Evropské unie tímto způsobem, to znamená poskytnout trestně právní ochranu, musíme zároveň si uvědomit, že v článku 325 bychom museli eliminovat vše, co by bylo spojeno poté s trestně právními postihy na národní úrovni. Já osobně si myslím, že článek 325 umožňuje kompetence mnohem širšího nebo mnohem rozsáhlejší, především pro Evropskou unii. Já jsem vám poskytla pouze ty tři, poskytnu pouze tři příklady. Pokud jde o intervenci v této oblasti na základě článku 325, tento zásah by musel být povinný. Dokonce i mm, v tomto článku hovoříme sice o minimálních normách, e, zatímco v článku 83 se hovoří o potřebných zásazích. Čili v tom článku 325 bychom to mohli ještě rozšířit. A další prvek, který je nesmírně důležitý pro pochopení kompetencí Evropské unie v tomto ohledu, článek 325 neobsahuje zmínku o těch naléhavých eh, případech. Což znamená, že bychom nemohli že členský stát by nemohl v podstatě eh, využít eh, těchto ochranných mechanismů. Čili tyto kompetence, které podle mě jsou legitimní, v souladu s článkem 325, myslím si, že je důležité se snažit pochopit, proč jsou tyto. Pro, samozřejmě je to, je to eh, velice důležité, protože finanční zájmy jsou přeshraničního charakteru. Mm, jsou zde různé cíle, kterých potřebujeme dosáhnout na celoevropské úrovni v tomto ohledu. Proto si myslím, že ten obsah, že by to mohlo být dopad na, na obsah eh, celé této směrnice. Nehovoří, nehovoříme jenom o podvodu v úzkém slova smyslu, ale i o korupci a tak dále. Článek 325 eh, odstavec 4 cituje velice jasně například boj proti podvodům nebo prevence podvodů To znamená, to je ten hlavní cíl a v ostatních oblastech bychom se teda museli obrátit na článek 83 nebo jiné právní základy. To znamená využít poté celý eh, nebo rozsah článku 83 hm, v celé úplnosti tohoto článku. Osobně se domnívám, že článek, ani článek 325, ani článek 83, ani kombinace těchto dvou ustanovení neumožní přijetí nařízení, nebo to znamená legislativního aktu, který by byl přímo aplikovatelný na jednotlivce. To ovšem neznamená, že by nástroj tohoto typu nebyl zapotřebí. Pokud bychom teda měli už mm, funkci evropského prokurátora, ovšem to bychom museli změnit smlouvu a museli bychom opravdu tyto přímé nebo uh, uh, ano, eh, tento typ pravomocí jasně stanovit v rámci jednotlivých článků smlouvy. Zároveň si musíme mm, položit otázku, zda jsme schopni legitimovat přijetí takové směrnice v současné době. To znamená ty normy, které by umožňovaly uh, přibližování trestně právních eh, legislativ na národní úrovni. Podle mého názoru odpověď je pozitivní, ať už jde o respektování toho, čemu hovoříme zásada ultima ratio, to znamená tato zásada, která by zde měla zaznít, jakmile hovoříme o trestně právních odpovědnosti, trestně právních pravomocech v této oblasti, když eh, z evropského hlediska jsou to ne Eh, nepřijme pravomoci, které mm, prochází spíše národním právem. Tato směrnice musí, musí eh, umožnit eh, subsidiaritu nebo princip subsidiarity. Samozřejmě, že je velice důležité, aby tyto zájmy byly chráněny, pokud chceme, finanční zájmy, pokud chceme, aby naše politika, aby evropské politiky v tomto ohledu byly věrohodné v současné době bychom mohli říct, že chování, které by mohlo poškozovat tyto finanční zájmy, si zaslouží určitou sankci. Naopak, já si myslím, že by zde měla být určitá povinnost aplikace těchto sankcí, protože pokud si uděláme plusy a minusy, tak okamžitě zjistíme, že jediná sankce, která zde se nabízí, je trestně právní sankce. To si myslím, že je jasný eh, výsledek celé Eh, této debaty, především s ohledem na princip subsidiarity. Pan Kůl už hovořil o výsledky, výsledcích různého hodnocení dopadu a hovořil také o situaci ve třetím pilíři. Některé věci zde musí být ještě ratifikovány, ale já si myslím, že to není uh, takový problém. Ale problém je v působnosti. Pokud, tento, pokud máme k dispozici nástroje ze třetího pilíře, potom je otázka, jestli vedou k přiblížení trestně právních norem. Doposud jsme byli svědky toho, že eh, definice například eh, podvodu s dotacemi dostatečně eh, nerozlišuje, pokud jde o činy které spadají do této definice. Pokud tomu tak je, potom není možné samozřejmě efektivně reagovat. Takže já se domnívám, že i s ohledem na princip subsidiarity jsou stále k dispozici dostatečné podmínky pro to, abychom zdůvodnili vznik směrnice a abychom mohli a případně zasahovat eh, do trestně právních systémů jednotlivých členských států. Předseda říká, já jsem chtěl položit otázku pana Sadaus, panu Sadouskasovi, nevím, jestli někdo může odpovědět za něj. A moje otázka je následující. Jak je možné adekvátním způsobem chránit finanční zájmy Evropské unie? Ve chvíli, kdy z právního hlediska a z politického hlediska e, nejsou stanoveny žádné sankce. Především pokud jde tedy o ehm, legislativu, která hovoří o ochraně finančních zájmů. Například v Itálii existuje ehm, takzvaná daňová ochrana. A v Itálii probíhá diskuze o DPH. A z, z Itálie se posílají peníze do zahraničí do offshoreových oblastí a tam je možnost eh, mít peníze anonymně a potom není možné eh, bojovat proti praní špinavých peněz například. Částečně se jedná o peníze, které se dostávají do jiných států a tím eh, není možné je zdanit. A to je otázka, kterou už jsem mnohokrát položil komisi. Doufal jsem, že dnes eh, na to dostanu odpověď, dostanu další informace, ale pan Sadauskas už odešel. Možná může odpovědět někdo jiný, nebo možná nám eh, dodá odpověď zpětně. Ale já si myslím, že se to týká také OLAFu, protože se zde, zde jde o ochranu finančních zájmů společenství. No. Děkuji. Já bych rád omluvil pana Sadaurskase. Měl další jednání a proto musel odejít. Obzvláště v těchto oblastech můžeme dobře vidět, jak úzká je spolupráce v boji podvodů v oblasti DPH anebo v podhodech obecně. Problémem samozřejmě problém samozřejmě zůstává daleka nevyřešen. Eh, co bych ale rád dodal a co je také aktuálně následující. Komise v uplynulých deseti letech přibližně si dala za úkol vyjednat dohody o spolupráci se třetími státy. A to sice s třetími státy, které jsou eh, známy jako daňové ráje a které se v minulosti ukazovaly jako mm, málo ochotné ke spolupráci. Začalo to dohodou v roce 2004, dohodou se Švýcarskem, tato dohoda už um, je mezi tím průběžně použitelná. Sice ještě nestoupila v platnost, protože je to smíšená dohoda a musí být ratifikována všemi členskými státy. Dovoluje nám ale spolupracovat s daňovými úřady ve Švýcarsku ve všech případech, které se týkají podvodu DP, u, u DPH a daňových úniků týkajících se DPH a také eh, ostatních podvodů. Následně byla vyjednána dohoda s Lichtensteinskem. Tato dohoda zachází ještě dále než ta dohoda eh, se Švýcarskem, zapojuje i spolupráci v daňové oblasti a přináší obsáhlé závazky pro Lichtensteinsko v daňové oblasti a v té spolupráci. Týká se osob, které jsou povinny platit daň a účastnili se různých eh, spořících modelů. Tato dohoda byla vyjednána v uplynulém roce a odpovídá nejnovějším OECD standardům týkajících se daní. Bohužel ji rada ale ještě neprojednala. Komise předložila návrh k podepsání a k uzavření této dohody, ale tento návrh se dostal do balíčku o fiskální spolupráci jako takové. A celé to zkrachovalo také kvůli odporu Lucemburska. Rada se tím pádem tím ještě nemohla zabývat. Podepsání dohody tedy ještě neschválila. Až tato dohoda, tedy pokud by tato dohoda měla být eh, schválená, pro ten případ už Rada předložila doporučení pro vyjednávací mandát s dalšími třetími státy. To se týká především Andory, rovněž Monaka, týká se to také San Marína a rovněž dalšího vyjednávání se Švýcarskem. To je naprosto zásadní. A samozřejmě, že můžeme vést vyjednávání s ostatními třetími státy. A to za předpokladu, že budeme mít nějaký průběžný model, který bude spočívat na eh, standardech OECD, týkajících se daňových záležitostí a podvodů. Pokud by takovéto standardy mohly mít tedy nějaký vliv který na celém světě bude působit tak, že všechny třetí státy, všechny daňové ráje musí tyto standardy uznávat. To je eh, mimochodem cíl, který si Evropská unie přece vzala eh, jako jeden z cílů procesu eh, G20. Ale je to problém, který ještě nemáme vyřešený. Dobře, děkujeme. Má někdo otázky? Ne? Takže k závěru. Pane Dojči, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Za tuto příležitost chtěl bych poděkovat našim řečníkům za velice hodnotné myšlenky, nad kterými se v každém případě zamyslíme budou pro nás velice přínosné, proto abychom mohli provádět naši práci a dosáhnout cílu, které jste zmínili. A tyto, eh, tato směrnice, toto nařízení, které se soustředí na ochranu finančních zájmů společenství, by měla být odsouhlasena radou. A my zde máme důležité informace k dispozici, které nám umožní uh, a postupovat dále. Vážení kolegové, vážení hosté, myslím si, že na základě toho, co jsme si vyslechli, budeme schopni formulovat minimální program na straně jedné a zároveň budeme mít dlouhodobý výhled, dlouhodobou představu o dalším vývoji, která si vyžaduje technickou podporu našeho výboru. Jako minimální program, jak pan Sadauskas řekl, můžeme vycházet z Lisabonské smlouvy, protože Lisabonská smlouva přináší nové skutečnosti, jak řekl pan Sadauskas, a ve spolupráci s komisí musíme identifikovat nové možnosti, musíme pozměnit, přepracovat eh, zmíněné směrnice. Musíme přijít s novými nápady a tím budeme mít příležitost předložit pozměněné směrnice a tyto směrnice poté budou moci dostat zelenou v radě. Jak zmínili profesoři ve svých příspěvcích, Hovoříme zde o velice komplexním programu, o velice složitém úkolu. Nemusíme používat přehnaná slova, ale já se domnívám, že Lisabonská smlouva skutečně otevřela nové možnosti, pokud je o naši legislativní práci, která se soustředí na ochranu finančních zájmů EU. je možné formulovat nový program PIF. Od roku 1995, od podpisu Maastrichtské smlouvy před 15 lety, jsme dosáhli určitého pokroku. Ale když se ohlédneme zpět, můžeme říci, že to období bylo příliš dlouhé s ohledem na to, jakých výsledků bylo dosaženo. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nyní máme příležitost využít nových právních norem, proto abychom lépe chránili finanční zájmy společenství a abychom přehodnotili trestní zákonníky, abychom přehodnotili hmotné právo v trestních zákonnicích a zároveň, abychom změnili a tu rovnováhu institucí ve společenství, které jsou odpovědné za implementaci práva. Další důležitou otázkou je, jak nalézt řešení pro úřad evropského veřejného žálobce. To je určitý rámec pro nás pracovní program, pro náš pracovní program, který by měl vést eh, k vytvoření PIF eh, roku 2015. A během druhé Barosovy komise v období současné, eh, během současného funkčního období Budeme mít díky nástrojům Lisabonské smlouvy mít možnost změnit hmotné právo, stejně tak jako instituce, které jsou odpovědné za implementaci hmotného, hmotného práva a zároveň budeme moci přehodnotit um, legislativu týkající se těchto otázek. S ohledem na to, co zde zaznělo ze strany našich hostů, je třeba, abychom zde měli vůli v rámci našeho výboru. Naším cílem by mělo být vrátit se k těm, k, té, k těm legislativním záležitostem, které jsou blokovány v radě. A je třeba zamyslet se nad tím, jak náš výbor může být aktivně zapojen do hledání dlouhodobých řešení trestních eh, zákonníků a také pokud jde o změnu institucí, kterých se to týká. Mnohokrát děkujeme. Také já bych chtěl poděkovat